Abbiamo con la sessione di voto. Vážení kolegové, zahajujeme hlasování. Chtěl bych upozornit, že tady máme výslovnou žádost parlamentních novinářů u každého výsledku hlasování máme výslovně uvést eh, počet hlasů pro, proti a těch, kteří se zdrželi. Takže nyní přestoupíme k pořadu jednání. Nejprve tady máme zprávu pana Koelia, je to, jsou to bezpečnostní biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech. Zkoumáme návrh nařízení. Máme tady žádost o ústní pozměňovací návrh číslo jedna. Prosím. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní celý návrh. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Nyní jmenovitým hlasování, legislativní usnesení. Prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 594 pro, 51 proti a 37 se zdrželo. Nyní budeme, tedy můžeme poblahopřát eh, zpravodaji. Prosím, pane Speroni. Děkuji, pane předsedající pokud jde o pořadí našich prací, řekl jste, že na žádost novinářů, což je určitě e, ocenitelná kategorie lidí, e, budete oznamovat všechny výsledky hlasování, ale já si myslím, že jednací řád by si měl e, řídit parlament, nikoli novináři. A mě by tedy